Vážení kolegové, rád bych zahájil oznámením tlumočníků. Týká se to nevyvážených pracovních podmínek, které trvají 36 dní, takže eh, v tomto případě nebude přerušena naše činnost, ale přesto to eh, znamená vážný zásah do naší činnosti. Nyní můžeme tedy přejít k bodu 9, k oznámení předsedy Rád bych tedy přečetl rozhodnutí koordinátorů, bude to dlouhý seznam, takže při včerejší schůzi koordinátorů včera odpoledne přijali koordinátoři toto rozhodnutí jmenovat paní Ferrara jako zpravodajku eh, pro udělení eh, imunity pana Kirgose a pana Svivku pro případ eh, Steve Briola a paní Sophie Montel dále jmenovat pana Zvivku jako zpravodaje pro zprávu o využití digitálních nástrojů v procesu e, práva společnosti, pana Zami Dimeka jmenovat jako zpravodaje pro e, stanovisko k článku 40 e, pro zajištění transparentnost uživatele Eh, služeb eh, zprostředkování online eh, jmenovat paní Baršeron jako zpravodajku pro stanovisko o pojištění proti občanskoprávním škodám v případě motorových vozidel a v otázkách pojištění odpovědnosti jmenovat paní Hautala jako zpravodajku pro stanovisko přizpůsobení se závazkům podávat zprávy v oblasti eh, politiky životního prostředí, jmenovat paní Delvo jako zpravodajku pro stanovisko o snížení dopadů určitých plastových výrobků na životní prostředí, jmenovat paní Gebhardt jako zpravodajku pro stanovisko o vytvoření dokončení programu Digitální Evropa na období 2021 až 2027 pana Lebretona jako zpravodaje pro stanovisko pro vytvoření programu Tvůrčí Evropa 2021 až 2027 a dále paní Kaufmann jako zpravodajku pro stanovisko pro eh, vytvoření eh, programu hodnocení hodnot a eh, rozhodli, že se nebude přijímat stanovisko k zbývajícím návrhům. Koordinátoři rovněž rozhodli, že přijmou výzvu vytvořit stanovisko které sdělil výbor AVKO, eh, uspořádat debatu o budoucnosti eh, Evropy a já jsem byl jmenován zpravodajem. Rozhodli, že nebude stanovisko k víceletému finančnímu rámci na období 2021 2027 a ochra, na ochranu eh, vůči Mm, extrateritoriálním eh, nárokům přijatým třetími zeměmi. Dále se rozhodli uspořádat slyšení k návrhu o eh, kolektivním očkodnění. Požadují eh, uspořádat setkání s prezidentem k otázce kolatého stolu v otázce podmínkách eh, eh, zaměstnávání vyšších úředníků a na jmenovat předsedu eh, pro rozpočet a dále pozměňovací návrhy v oblasti Eh, rozpočtu eh, Evropského soudního dvora jménem výboru Jury. Eh, vyčkat, že se bude rozhodovat o návrhu SMIS abychom přijali iniciativu navrhnout a zaslat dopis ohledně obsazování sekretariátu výboru Jury na základě dvou písemných postupů, které byly dokončeny v 26. týdnu, rozhodli koordinátoři, že zaprvé eh, budou jmenovat tyto stále zpravodaje na období Pan předseda se omlouvá. Um, uh, so once again, ještě jednou jmenovat eh, tyto stále zpravodaje na období od 1. července do 31. prosince 2018. Eh, Pan Fos jako zpravodaj pro právní základ, pan Lebreton jako zpravodaj pro subsidiaritu, paní Ferrara jako zpravodajka pro řešení sporů, paní Hautala jako zpravodajka pro eh, delegování legislativních pravomocí, delegovaných aktů a komitologie a paní Geringer jako zpravodajka pro otázky eh, kodifikace a přeskumu rozhodli, že zachovají, že uspořádají 27. listopadu 2018 meziparlamentní setkání spolu s výborem PETY na téma eh, monitorování eh, evropského práva a posílení roli Evropského parlamentu. Rozhodli se eh, také pro koordinátory za EP práva dětí řešení eh, rodinných sporů, zachování eh, dětských práv. To, to eh, se má konat 19. listopadu, kdy máme slot slyšení na téma robotika a umělá inteligence se má konat až po uspořádání mise do Montel. Je, datum bude potvrzeno a dále slyšení na téma urychlené řešení sporů v EU a program. Toto slyšení se konalo včera odpoledne. Dále bych chtěla oznámit, že se koordinátoři dohodli, že toto odpoledne otázka plastových eh, eh, lahví, které jsou z pravidla eh, rozdávány v sále budou k dispozici u vchodu. Tolik sdělení předsedy a dále budeme pokračovat bodem číslo 10 a to je výměna názoru na téma autonomní řízení v evropské dopravě a slovo má zpravodaj pan Raděv. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Byl jsem jmenován zpravodajem, abych eh, vypracoval stanovisko eh, k autonomnímu řízení vozidel jménem našeho výboru. Eh, bohužel jsme se dostali do časového tlaku, protože příslušný výbor Tram stanovil přísné časové termíny. Měli, abychom přijali zprávu v čas eh, je třeba, abych se výbor Jury tím zabýval po letní pauze a dohodneme se eh, potom eh, na závěrečném textu v říjnu aby e, konečná zpráva mohla být e, na výboru TRAN v listopadu potropena hlasení, takže časový rámec je velice těsný a já bych rád upozornil na dvě důležité otázky, které má naše stanovisko obsahovat. Výlučná kompetence našeho výboru se týká pouze e, od povědnosti a práv. Můžeme se ale také zabývat některými etickými aspekty v souvislosti s využíváním nových technologií. Hlavní otázka se točí e, k otázce odpovědnosti za škody e, v souvislosti s využíváním autonomně řízených vozidel. Vzhledem k rychlému vývoji moderních technologií věřím, že jsme všichni přesvědčeni o tom, že jak průmysl, tak i spotřebitele potřebují, aby v Evropě platila jednotná a účinná pravidla, abychom mohli dosáhnout dalšího rozvoje, ale přitom zachovali co nejlepší eh, ochranu spotřebitelů před riziky, které mohou z těchto eh, vozidel eh, vyplývat. Měli bychom tedy stanovit, kdo bude odpovědný za škodu, protože v současné jasný právní rámec nebyl ještě dostatečně rozpracován, aby umožňoval, reagoval na takovéto výzvy, které přináší vývoj a zlepšování technologií eh, v souvislosti s autonomním řízením motorových vozidel. Rád bych identifikoval několik kategorií potenciálních rizik a možná, eh, že se s nimi velice rychle setkáme. Za prvé kategorie jedna jsou to rizika eh, spjata eh, s nedostatky v operačním eh, softwaru, který umožňuje fungování vozidel. Druhá eh, kategorie rizika vyplývající z fungování sítě. Třetí kategorie rizika potenciálních kyberútoků. Čtvrtá kategorie vnější faktory na základě volby programu. Je to jenom několik problémů, ale ve skutečnosti jich bude mnohem více, pokud se nám nepodaří nalézt vhodná řešení. Způsobí to, že lidé budou méně důvěřovat takovýmto vozidlům a tak se e, vývoj e, zpomalí a e, přidaná hodnota, kterou očekáváme od zavedení nových technologií se sníží. Chceme se zaměřit na hlavní témata. Za prvé, chceme řešit eh, omezení a nedostatky ve stávajícím právním rámci, zejména co se týče odpovědnosti zúčastněných stran, spotřebitelů, uživatelů. Za druhé, musíme přizpůsobit, respektive přemýšlet o tom, že zavedeme nová pravidla, eh, která budou reagovat na eh, nová rizika a dále je třeba eh, zvažovat zavedení nových procesních pravidel, pokud půjde o vymáhání škod. Dále se musíme zabývat tématy, které se týkají ochrany duševního vlastnictví. V současnosti nemáme žádná právní ustanovení, která by se zabývala specificky eh, robotikou a autonomně řízenými vozidly. Stávající eh, právní předpisy však lze přizpůsobit, když budeme věnovat dostatečnou pozornost eh, procesu musíme tedy přijmout vyvážený přístup eh, k právům k duševnímu vlastnictví v souvislosti s hardwarem i softwarem. Musíme eh, také chránit a podporovat rozvoj inovací. A v neposlední řadě je třeba vypracovat kritéria pro eh, vlastní intelektuální tvorbu potřebuje takovýto test pro tvůrčí činnost zejména ve vztahu k eh, autonomně řízeným vozidel. A eh, tyto testy mají být předmětem eh, ochrany duševního vlastnictví. Děkuji, paní Kaufmann. Děkuji vám, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj, pan Vilk, bohužel tento týden není přítomen, žádal mě, abych eh, krátce přednesla jeho názor. Vítáme komunikaci eh, komise od 17. května týkající se mobility budoucnosti. Uznáváme velké potenciály, které se nacházejí eh, nebo které vyplývají z autonomního řízení vozidel, ale také jaké to má dopady na ekonomiku. Je třeba ovšem Eh, vyjasnit určité záležitosti, eh, které se týkají především právního prostředí. Otázka eh, ručení za škody. Je třeba definovat, kdo v jakém případě ručí. Je to výrobce, je to vlastník a nebo je to řidič. Zde se zdá, že přístup, eh, že je třeba používat black boxes, černé schránky. Eh, musí to být ovšem samozřejmě v souladu s našimi pravidly ohledně ochrany osobních údajů. Jakým způsobem musí vypadat takové ručení? Eh, má to být nezávislé ručení bez toho, kdo je vinen, anebo takzvané řízení rizika. Zatím eh, nedošlo k žádnému eh, harmonizovanému přístupu ohledně ručení na evropské úrovni. Co se týče likvidace škod, zde by nemělo být žádné omezení ručení za škody. Komise správně zjistila, že eh, směrnice o ručení za škody v oblasti nových technologií musí být adaptována přísl- musí být eh, vytvořena příslušná skupina expertů, která se bude zabývat eh, právě otázkami zvláštní, zvláštností nových technologií. Jsme zvědaví na výsledky práce této skupiny. Co se týče eh, duševního vlastnictví, tak jde o to, komu patří data, která jsou generována pro autonomně jezdící vozy. Jde o zaručení férové konkurence. Poskytovatelé služeb eh, mají být eh, také povinni, eh, aby měli férový přístup k údajům. Právě malé autoopravny mají jinou pozici. Je třeba zaručit předávání údajů, abychom potom, ale takovým způsobem, abychom zabránili takzvaným analog efektům to je stanovisko, které bylo předáno. Děkuji. Paní Delvo požádala o slovo, prosím. Ano, já jsem panu Radivovi chtěla poděkovat za prezentaci textu a souhlasím, že bychom se měli soustředit na pravomoci našeho výboru, což je zodpovědnost. A v tomto kontextu bych chtěla připomenout, že existuje výtečná zpráva EPRS o, o mm, zodpovědnosti autonomních vozidel. Tam si uvědomují perfektně ta nová rozjíka i mezery, uh, Eh, co se týče rámce zodpovědnosti v naší legislativě, zejména u těch autonomních vozů. Takže si myslím, že by bylo velice nápomocné vypracovat takto naše stanovisko. Takže souhlasím, že ano, potřebujeme se zaměřit na novou technologii, protože v opačném případě se nebude rozvíjet toto odvětví a tato auta nebudou jezdit na našich silnicích. Takže ano, potřebujeme vytvořit rámec. No a druhá věc, v rámci naší pravomoci, tam spadá i mezinárodní právo takže se můžeme podívat případně na doporučení třeba vídeňské úmluvy. To také může být eh, důležité, protože prozatím eh, řidič Eh, je tedy pověřen řízením, takže jak to bude s těmi budoucími autonomními vozidly, jak tedy uspůsobit stávající úmluvy těm novým technologiím. Takže to jsou takové dvě připomínky z mé strany, na které bychom se podle mého názoru měli zaměřit. Děkuji, pan Anderson. Děkuji. Také já děkuji panu Raděvovi za prezentaci jeho návrhu a těším se, až si ten text přečtu. Myslím si, že, jsem si před, že si pan Raděv přečetl zprávu Jury o umělé inteligenci, protože tady je celá řada velice blízkých prvků a určitě stojí za to si ji přečíst. Co se týče práv duševního vlastnictví, zelené znepokojuje, že se tu vytvoří nová práva, která by mohly, mohla mít protikonkurenční účinek. Je třeba tedy analyzovat eh, text pana Raděva, nicméně zelení eh, v tomto mají jasno. Potřebujeme eh, ochraňovat konkurenceschopnost a inovace a ne jim zabraňovat. Stejně tak nás znepokojují rizika, že špatně vypracovaná práva duchovního vlastnictví zabrání pak výzkumníkům v jejich dalších práci a v zjištění, zda jsou vlastně autonomní vozidla bezpečná, anebo to, jak vlastně eh, řádně fungují. Měli jsme tu pravidla z Dieselgate, kde příliš eh, rázná pravidla pro duševní vlastnictví zabránila právě takovým zjištěním, že Volkswagen pozměnil ten systém emisí, tak aby byly eh, snižovány při testování a ne v reálu. To je jeden příklad eh, kde je třeba si uvědomit, že potřebujeme opravdu mít tu možnost pro výzkumníky, aby oni mohli vypracovávat autonomní bezpečná vozidla, hlavně bezpečná. No a myslím, že stojí za to to opakovat. Autonomní vozidla naprosto bez pochyby budou bezpečnější než vozidla s lidským řidičem, ale je třeba je připravit správně a myslím si, že na to musíme dohlédnout. Děkuji. Ještě se dívám, zda se někdo další hlásí. Samozřejmě, že to, co tady nadnesl pan Anderson, je ta neustálá debata mezi právy IP a konkurenceschopností. Nevím, zda by někdo investoval do autonomních vozidel bez existence práv duševního vlastnictví. A nyní pan Lebreton. Merci, monsieur le président. Je voulais juste... Děkuji vám, pane předsedo. Dovolím si k tomu něco doplnit. Vyslechl jsem pana Maleva a myslím, že docela jasně vyjádřil rizika ohledně ručení. Jeden bod je důležitý a to, to jsou kyberneti, kyberútoky a hackery. hackeři. Nemůžeme také vyloučit ani teroristické útoky takové autonomně jezdící vozidla se mohou stát eh, cílem nebo prostředkem eh, teroristických úkolů. Eh, to je velice důležité. Nejde pouze o normální občanskoprávní ručení, protože je třeba vidět i takováto rizika. Zde se musíme pokusit najít takové právní úpravy, které jsou velmi účinné. Děkuji. Děkuji. Pan Anderson se hlásí ještě jednou. Ano, jenom abych to objasnil. To nebyla argumentace proti takovému řízení, spíše o omezení, co se týče vytváření nových práv, protože práva duševního vlastnictví musí být připravena velice opatrně, aby nevytvářela opačné účinky než ty, které si přejeme. Já si myslím, že pan Předseda souhlasí s tím, jak jsem to myslel, takže bych jenom chtěl zabránit nějakému neporozumění. Děkuji. A zdá se, že prozatím je to tedy všechno. Pokud tedy pan Raděv by nechtěl promluvit ještě jednou, není tomu tak. Takže v tomto případě, vážení kolegové, my jsme počítali s hlasováním v 10 hodin. To znamená, ještě jednou si budeme muset udělat přestávku na kávu. Mr. Marino Pintu? Pan Marino Pintu, pane předsedo, já jsem chtěl požádat a, eh, o úsilí členů vašeho výboru, zejména vás, jakožto předsedy, abychom obdrželi překlad té verze schválené výborem Jury o směrnici o autorských právech. V mé zemi probíhá intenzivní debata na toto téma. Padají tam závažná lživá obvinění ohledně toho, co bylo schváleno, takže by bylo dobré, kdyby parlament a konkrétně tento výbor dal rychle k dispozici verzi která mě nejvíc zajímá tady v portugalštině, protože vůči tomu oficiálnímu překladu parlamentu, abychom pak mohli intervenovat v těch příslušných debatách ohledně toho, co bylo pravdu schváleno a co ne, protože někteří lidé tady tvrdí, že něco bylo schváleno a není to pravda, takže je důležité, abychom měli překlad nejen text v angličtině, protože i ten text v angličtině z právního hlediska tam má nějaké potíže že, že to v angličtině má nějaký smysl, ale v těch románských jazycích to pak není přesné, nebo to neznamená úplně to samé, takže bych potřeboval prostě portugalskou verzi tohoto textu, abych se příslušně pak mohl bránit v té debatě v Portugalsku. So uh, I'm informed that... Uh... Bylo mi řečeno, že ten dokument byl dan na překlad, nicméně jak rychle to bude trvat, to záleží na překladatelské služby. Samozřejmě, že pro potřeby pléna to bude muset být přeloženo do všech úředních jazyků. Já jsem prostě jenom žádal o překlad hlavně článku 13, protože v mé zemi, podobně jako to probíhá i tady, mnozí lidé nás obvinují, že jsme tu schválili nějakou povinnou potřebu, aby tu byl nějaký institut schvalování všeho, co se objeví na internetu. Uh, to Josef Goebbels opakoval vlastně, říkal, opakujte lež tak dlouho, než se promění v pravdu. Já prostě chci překlad článku 13, abych mohl říct, ne, schváleno bylo tohle, to, co vy říkáte, to není pravdu, nějaký systém předběžné cenzury pro všechno, co se objeví na internetu. Ano, ale musíme vyčkat, až překladatelská služba to udělá, protože oni nepřekládají jednotlivé články, oni překládají celý dokument. So we have, we have, uh... To znamená, že nyní máme přestávku až do 10 hodin. So, dear colleagues, may we begin? Vážení kolegové, takže prosím začneme. continue by... Budeme pokračovat hlasováním. Nyní jsme u bodu 12 podle našeho pořadu jednání. A první text, o kterém máme hlasovat, je návrh zprávy týkající se návrhu nařízení pro právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany. Tady jsem zpravodajem já. Máte všichni vaše hlasovací kartičky, vložili jste je do přístroje. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato 39, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, kompromis jedna kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 41, kdo je pro, proti, prověříme si 41. Já se omlouvám, nemám hlasovací kartičku. A jak jste hlasoval? Pro. V tomto případě přijato. A nyní Návrh 6 a 42, kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. 43 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 44, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 45 bylo staženo, sedmička, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato 46, kde pro, proti, zdrželi se, přijato osmička až 48, kde pro, To hlasujeme v blokově 8 až 48 proti. Zdrželi se přijato 49, kde pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 50, kdo je pro, proti. Zdrželi se zamítnuto kompromis 2, kdo je pro, proti zdrželi se, přijato. 64, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65, kde pro, proti, prověříme si 65. takže je to 9 ku 10 zamítnuto. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69, staženo. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme si devatenáctku. Přijato devíti hlasy ku osmi. Dvacítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 23, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, 24, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 25, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, jednička, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 31, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 35, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 36, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 37, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 38, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu textu jako takovém. Kdo je? A je to jmenovité hlasování, prosím. Přijato 18 hlasy, jeden se zdržel. A nyní hlasujeme o rozhodnutí pro zahájení jednání, kde potřebujeme většinu 13 hlasů. Zase jmenovitě, prosím. A stejně tak přijato 18 hlasy pro. Blahopřeji sám sobě.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 Zamítnuto. 8 hlasů ku 9, 2 se zdrželi. 32, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Desítka a 33, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, 38, kde pro, proti, zdrželi se, musíme si prověřit 38. Zamítnuto. Kompromis 8. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme si čtyřicítku. A zamítnu to. 12 a 41 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 42, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 43, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se Ještě si prověříme. Odhlasovali jsme kompromis 10, že ano. A ve vašem hlasovacím seznamu je napsáno, že se má pokračovat se 47. Jen se ptám, zda si někdo přeje, abychom hlasovali o druhé části čtrnáctky. Ano, protože jsou oddělené. Nemělo by to být zvýrazněno šedě. Ano, takže to je omyl. To je omyl v hlasovacím seznamu, takže hlasujeme o návrhu 14, druhá část. Kdo je pro? proti. Musíme prověřit elektronicky. That's going to be close. Yes. Adopted. A přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto?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 Zamítnuto 21, kdo je pro, proti. Předseda se omlouvá 22, kdo je pro, proti. 22 musíme prověřit. Mhm. And that has been Přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti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 panu Krysogonosovi. Now we continue by vote. A budeme pokračovat s návrhem stanoviska týkajícího se obezřetnostního dohledu nad investičními podniky. Návrh 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. And that has been adopted. Bylo to přijato. Trojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 60 byla stažena. 59, kdo je pro? Proti. Prověříme si 59. Přijato. Čtyřka, kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. Pardon, to byla pětka. Šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme sedmičku. Přijato. 64, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička, kde pro, proti, zdrželi se a musíme prověřit. Přijato. 66, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 67, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme si desítku. Přijato. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nejsem si jistý, takže prověříme. And that has been adopted. Přijato. 70, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 12, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71, kde pro, proti, prověříme 71. A přijato. 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 a 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 78, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme si 78. Přijato. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 79. Kdo je pro? Proti? Prověříme 79. Přijato. 80, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 80. A zamítnu to. 81, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu to. 82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 zdrželi se. Zamítnuto 90, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme si 90. Ano, a zamítnuto. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92, kdo je pro, proti, prověříme 92. Přijato kompromis 7, kdo je pro, proti, Prověříme kompromis 7. Přijato. 23 a 98, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se, Prověříme. Devadesát devítka. Přijato. A nyní 100. To je přijato. A 101. Na žádost paní místopředsedkyně budeme ještě jednou hlasovat o 99. Takže prosím, ještě jednou 99 hlasem elektronicky. Zamítnuto. A nyní stovka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101, kde pro, proti, prověříme. Přijato 24, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 102, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 103, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 104, kdo je pro? Proti? Prověříme si 104. A přijato 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme 27. Přijato. 106, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 107, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 109, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 110, kde pro, proti, zdrželi se, musíme prověřit 110. Přijato. 29. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 112. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 111 prověříme elektronicky. Přijato. 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 113, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 114, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 31, kde pro? Proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale ověříme. Přijato. 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 117. Kdo je pro? Proti, proti, zdrželi se, přijato. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 118, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 43, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 46, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 47, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 48, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato, 49 staženo, dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 50, kdo je 51, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 52, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme elektronicky o návrhu stanoviska. Přijato. Ještě jednou gratuluji panu Krysogonosovi. And now the single votes. A nyní to bude jediné hlasování. Je to tedy mandát pro zpravodaje pro předkládání pozměňovacích návrhů k rozpočtu. Budeme hlasovat elektronicky. Návrh byl přijat, blahopřeji tedy sám sobě. A poslední hlasování se týká jednotné elektronické brány, bude to elektronické hlasování. ještě jedno, dobře. Přijato, blahopřeji panu Fosovi. Tak to by bylo vše, co se týče hlasování. So, dear colleagues, we... Vážení kolegové, budeme pokračovat body 17 a 18, budeme je projednávat společně. Bohužel tu nemáme zpravodaje, ale jeho jménem bych chtěl požádat pozornost. Přečtu vám tu zprávu, kterou vypracoval a zaslal pan Sajar, zpravodaj na tato témata. Vážení kolegové, jakožto zpravodaj obou dokumentů k zbližování právních předpisů bych chtěla doporučit prv a informovat o prvním eh, zprávě eh, přizpůsobení z legislativy k oblasti eh, práv eh, k duševnímu vlastnictví ještě za bulharského eh, předsednictví. Bylo to zahájení trialogu a vycházelo se z ujasnění mandátu pro všechny tři instituce a ujasnění podmínek pro vyjednávání. Mandát byl přijat v Eh, únoru a posléze radou v březnu a bylo již na čase, abychom zahájili meziinstitucionální jednání. Tři instituce se dohodly, že eh, tento dokument nazrál dostatečně, abychom mohli pokročit dále a projednávat jednotlivé prvky mandátu za prvé nahražení regulačních opatření s kontrolou prostřednictvím aktu přenesené pravomoci nebo prováděcími akty, jak to navrhuje komise. Za druhé, akty vyloučené, respektive odložené. Za třetí, vypuštění eh, zmocnění základních aktů, aniž by byly nahraženy eh, kompetencí přijímat přenesené nebo delegované akty. Za čtvrté změna zmocnění eh, Eh, nebo odložení návrhu komise a převodu, přechodu eh, od delegovaných aktů na prováděcí akty dále, eh, delegování a zmocnění k podávání zpráv dále združení nalehavých postupů a rozšíření období, kde lze podávat námitky. Také jsme se dohodli na pracovní metodě a na eh, eh, mandátu, aby pokračovaly přípravné práce na technické úrovni. Parlament navrhuje, aby byly sledovány základní prvky mandátu tří eh, institucí, kdy lze identifikovat a vyjasnit eh, konvergence v takzvaných žlutých a červeně označených oblastech, abychom v eh, prohloubené diskuzi mohli přijmout řešení pro budoucí trialog. Budeme pokračovat eh, i za rakouského předsednictví při projednávání tohoto dokumentu jménem parlamentu bych chtěl říci, že doufáme, že nadcházející vyjednávání bude probíhat konstruktivně na technické eh, úrovni bude zahájena práce ještě tento eh, týden a eh, pokračovat v září. Měli bychom být schopni prodiskutovat dostatek bodů na politické úrovni posléze v září. Děkuji vám za pozornost. Tak, to by bylo vše. A nyní bude jednání za zavřenými dveřmi. Projednali jsme tedy body 17 a 18, dále budeme projednávat eh, bod 19 za pořadu jednání eh, za zavřenými dveřmi. Kdo tedy není oprávněn se ho zúčastnit, toho bych chtěl laskavě vyzvat, aby opustil sál.